La seduta è ripresa, il processo verbale della seduta di ieri e i testi approvati. Tak budeme pokračovat. Eh, dostali jste zápisy z předchozích zasedání, jsou k ním nějaké komentáře? Připomínky, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedající. Já se chci vyjádřit k bodu 6 E, toho zápisu, to znamená podmínky, za kterých jsme byli přiměti e, e, k tomu, abychom ratifikovali zprávu o dohodě o přidružení s Ukrajinou. Já se domnívám, jak to ostatně také ten zápis naznačuje, že došlo k zcela mimořádné situaci, E, to znamená, že e, došlo k přímému prakticky vystoupení e, osoby z cizího parlamentu, že na náš parlamentní sbor byl vykonán tlak a do značné míry to tlačilo na přijetí celé zprávy. A proto bych vás požádal, abyste tento zápis předložili ke schválení, abychom se dozvěděli, zda někteří z kolegů kolegyň a kolegů, jak se e, také zdá, sdílí e, můj e, názor a spochybňují tedy tento zápis vzhledem k tomu, jak, jaký byl zvolen postup při schvalování dohody, zprávy k dohodě o přidružení s Ukrajinou. Volevamo introdurre Eh, samozřejmě, že vezmeme vaše připomínky v úvahu a děkujeme vám, pane kolego. Máte slovo. Eh, pane předsedo, chci doplnit to, co řekl kolega Golniš. Eh, tady, se, eh, tady došlo k vměšení, vmísení se zahraniční síly do jednání parlamentu, došlo k prokázané vůli ov, ovlivnit postoj parlamentu k zprávě, která se týká dohody o přidružení s Ukrajinou, takže my spochybňujeme oprávněnost a pravost toho hlasování a chceme, aby byla věc řešena. Pane poslanče, tady nedošlo k nějakému vnějšímu vystoupení. Eh, vyslechl jsem vaše eh, příspěvky a teď vás prosím, abyste zase vy vyslyšeli mne. Nikdo nenutil eh, poslance, aby hlasovali tím či oním způsobem. To znamená, že výsledek ukázal, že jsou tady poslanci, kteří byli pro, to byla většina, a jiní, kteří byli proti, což byla menšina. To je prostě demokratický proces. Evropští poslanci jsou svobodní, vykonávají svou svobodnou vůli, nemají problém s tím někoho někoho vyslechnout. E, tady prostě nejde o to, že by nějaký parlament mohl ovlivňovat e, svobodu evropských parlament, e, poslanců a poslankyň. Paní, máte slovo. Pane předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Poslanci Evropského parlamentu hlasovali na plénu a mezi tím docházelo také k zasedání výboru AFET Evropského parlamentu, kde její přijetí bylo podpořeno významnou většinou hlasů. Nebyla v té době žádné spojení s jinými parlamenty. Šlo o e, rozhodnutí našeho vlastního výboru. Bylo to nezávislé rozhodnutí. Ano, pane předsedající, já bych chtěl ještě doplnit, co řekla tady paní kolegyně. My eh, eh, prostě eh, jsme proti tomuto fe a komplí eh, byli jsme v situaci, kdy nám byla vnucena přítomnost eh, ukrajinského eh, parlamentu ve chvíli, kdy vlastně probíhala rozprava našeho Evropského parlamentu, což je krok, který měl být předtím podroben schválení naším parlamentem. Yeah, different. Eh, Pane poslanče, já se nedomnívám, že došlo k něčemu, co by bylo v rozporu s jednacím řádem Evropského parlamentu. To, k čemu došlo, je prostě přijetí rozhodnutí, eh, které posílí vztahy mezi oběma parlamenty a myslím si, že uh, ukrajinské, ukrajinský parlament ničím uh, evropské parlamenty evropské poslance neovlivnil, nic jim nevnucoval. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. President. What was... Eh, děkuji, pane předsedo. Já jako člen výboru pro zahraniční věcí eh, já jsem si vědom toho, že to zasedání bylo eh, zvoláno velice rychle a bylo to velice urgentní a ten argument eh, byl ekonomické dopady této smlouvy. Takže já musím říci, že možná jsme eh, ne zcela eh, hlasovali, ne zcela fungovali způsobem, jaký je de facto zde standardní, ale eh, zase to nebylo tak, že bychom byli vysloveně pod tlakem nebo ohňováním. Ano, děkuji. Myslím, že včera proběhlo svobodné hlasování a myslím, že není možné, abychom dnes měnili své rozhodnutí. Já chápu, že jsou zde různé názory, ale prostě toto už je přijaté rozhodnutí Evropského parlamentu, které nelze změnit. Alors, on peut voter les... Takže můžeme uh, schválit zápis uh, z plenárního zasedání? Co vy navrhujete, pane kolego? Pane předsedající, záleží e, na vašem rozhodnutí. Můžeme e, hlasovat jmenovitě anebo zvednutím ruky. Ne, já jsem se jenom ptal proto, zda chcete změnit e, nějakým způsobem změní zápisu. Poslanec, já bych si přál, abychom hlasovali o zápisu ze jednání, abychom věděli, zda ho schvalujeme či nikoliv, vzhledem k tomu, že tady vznikl precedens, který je velice znepokojující precedens, eh, který eh, by eh, nás mohl vlastně stát hodně určitou psycho, určitý psychologický tlak i do budoucna z hlediska jiných parlamentů při podobných situacích. Kdo je proti tomuto návrhu? Takže kdo z vás eh, souhlasí s zněním zápisu? Prosím, máte slovo. Děkuji, pane. Já se domnívám, že je eh, teď velice závažná chvíle. Eh, obvykle, co se týče přijímání eh, mezinárodních či multilaterálních dohod, tak zápis z jednání je nesmírně důležitým dokumentem. A hlasovat o něčem takovém v prakticky prázdném zasedacím sále by znamenalo, že by mohlo Eh, dojít k tomu, že by to bylo vnímáno jako eh, další možnost, jak se zbavit eh, tohoto dokumentu, této dohody o přidružení. Na rozdíl od kolegyně se domnívám, že toto je postup, který by mohl opravdu velmi závažně narušit a znehodnotit náš legislativní postup. Senhor Presidente, senhores deputados,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 Eh, s Ukrajinou, ale nikdo mě nenutil a žádný poslanec eh, či poslankyně, kteří hlasovali pro či proti, nebyli vystaveni nějakému nátlaku, necítili jej. Je to prostě politický eh, čin a nelze jít prostě teď proti. Eh, to není možno spochybnit, není to možno vzít zpátky eh, za předpokladu, že eh, podmínky byly dodrženy, které měly dodrženy být. Takže tady je prostě určitý výsledek toho hlasování a tím je schválení toho legislativního aktu a já mám pocit, že se tady vše směšuje a to je nebezpečné. È fuori e questo è molto chiaro, è soltanto la stesura Výsledek hlasování se zde nespochybňuje, nediskutuje se o něm. Jde pouze o text, který je zde předložen ke schválení či neschválení, nikoli jeho podstata. A výsledek dnešního hlasování nemůže změnit výsledek včerejšího hlasování. A Tady je možné eh, upravit obsah eh, toho eh, zápisu, ale ten, to hlasování zůstává v pořádku a také styky s ukrajinským parlamentem byly naprosto legitimní a také nemůže nic ovlivnit. Já myslím, že všichni byli hlaso- hlasováním ovlivnění především svým vlastním svědomím. Takže eh, my tento, eh, tuto položku nyní odkládáme a budeme pokračovat podle programu. A to je eh, reakce EU na vypuknutí epidemie viru Ebola. Formálně jde o prohlášení Rady i komise. je rozhodnuto. Výsledek hlasování je jasný. Musíme nyní pokračovat v našem programu. Čili nyní prohlášení Rady a komise o reakci EU na vypuknutí epidemie viru Ebola. Jménem Rady nyní dávám slovo panu Delavidovu presidente onorevoli deputati signora pane předsedo